Good morning, everyone. Dobrý den. Vítám vás na této části společného zasedání výboru Ekon a rozpočet. Máme jenom jeden bod na pořadu jednání a to je zřízení Evropské funkce investiční stabilizace. A já bez dalšího dám slovo zpravodajům. Máme na to asi 40 minut. tuto věc. A začneme s pravodajkou eh, z výboru Ekon za SAD Permans Bereš. krát děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že máme tuto příležitost pro výměnu názorů v obou výborech. Těch pozměňovacích návrhů je přes 400 spolu zpravodajové některé předložili a já bych řekla něco k tomu, z čeho vycházejí naše pozměňovací návrhy, návrhy mé a Reimera Begeho. Po první výměně názorů k návrhu zprávy a po kontaktech, které jsme měli s Evropskou komisí a také z IMF jsme měli pocit, že náš přístup podpořilo stanovisko Evropské centrální banky a také to, co se odehrává v radě. A měli jsme proto pocit, že by bylo užitečné, kdybychom návrh komise rozšířili. Možná si vzpomínáte, že s určitými podmínkami ten návrh stanoví, Jaký dopad to má na členský stát podle těch kritérií, třeba kritéria zaměstnanosti, co se týče zavedení automatického mechanismu stabilizace? V návrhu komise je uvedeno, že k tomu dochází prostřednictvím investiční podpory. A my říkáme, že bychom tu investiční podporu ponechali, ale doplnili bychom tam možnost nejenom na straně nabídky, ale i poptávky pokud je o ty automatické stabilizátory. Tím, že bychom podpořili národní systém dávek nezaměstnanosti. Byl by to jakýsi mechanismus zajištění, který vůbec nezasahuje do systému v členských státech, pokud je o vztahy mezi sociálními partnery. Může to mít ale velký dopad z hlediska automatických stabilizátorů. To byl tedy náš společný návrh s Neymarem Bergem on k tomu jistě bude chtít něco dodat, ale my si myslíme, že je to naléhavá záležitost. Když se podíváme na diskuze v radě, působí nám to trošku obavy. Všichni se shodnou na tom, že je naprosto nevyhnutelné, abychom něco takového měli na podporu eurozóny. Všichni to uznávají, ale neprojevuje se to v tom, co se dělá. A představa, že dokážeme překonat nějakou případnou další krizi v eurozóně bez mechanismu stabilizace, podle mě není reálná. Já nebudu teď říkat nic k pozměňovacím návrhům ostatních kolegů, jenom zmíním, že jsem se na ně podívala velice podrobně s Reimerem Bergem. Jsou tam některé návrhy, které by mohly být velmi užitečné, ale v zásadě v této fázi jde o kompromisy mezi kolegy z ELS a SAD. Myslíme si, že je to výborný základ, výborné východisko pro další rozhodnutí. Mnohokrát děkuji a děkuji především za to, že jste dodržela časový limit. I když jsem dokonce zapomněl zmínit, že jsou to čtyři minuty. Takže čtyři minuty, pane Berge, prosím. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, východisko pro nás jako spolu spoluspravodaje bylo, byl vlastně samozřejmě, byla ta zpráva z vlastní iniciativy z roku 2017, hlasovali jsme o ní, ale v tuto chvíli už pracujeme na základě legislativního návrhu Evropské komise. Myslím si, že každý, kdo se vyjadřuje k těmto různým nástrojům, musí také mít jasno v tom, že v tuto chvíli máme co dělat s návrhem, který se týká tohoto současného finančního období současného finančního rámce, to znamená, že jde o doplnění existujících nástrojů a zároveň o navržení nových nástrojů. A to je jistě také součást toho problému, možná tedy méně problematické v souvislosti s naším návrhem a mechanismem, ale musíme zajistit koherentnost těch našich návrhů. To znamená, hovořili jsme o tom také na našem prvním zasedání stínových zpravodajů na začátku minulého týdne. O tom jsme hovořili. To znamená, jak to všechno vlastně souvisí. Máme tady ESF, máme politiku soudržnosti, máme tady další finanční nástroje. To znamená, jakým způsobem by to mělo tedy vypadat. Potřebujeme nějaké další nástroje. Máme Invest EU, vycházející z Junkrova plánu a poté ještě program o kterém se pravuje paní Gardie Sabal. A máme tady také otázku sdíleného managementu nebo centrálního managementu. To jsou samozřejmě důležité opat, důležitá opatření i v souvislosti s evropským semestrem a jakým způsobem tady se to všechno propojuje s tím návrhem, o, kterým, o kterém hovoříme v tuto chvíli. To jsou věci, o kterých musíme hovořit opravdu v rámci jednoho balíčku, tak aby to všechno bylo koherentní. A to je přesně to, o čem bychom měli dnes hovořit a to je vlastně i to, o čem jsme hovořili dnes s dalšími stínovými zpravodaji. Další věc, kterou bych rád zmínil. Všimli jsme si samozřejmě všichni, že u těch více jak 400 pozměňovacích návrhů lze prostě najít návrhy, které opravdu se od sebe velmi liší. Jakým způsobem tedy budeme moci dále rozvíjet návrh komise nebo vlastně jakým způsobem to vlastně zkomplikovat těmi našimi návrhy tak, aby to bylo vlastně úplně neprůchodné, to nevím. Na to je třeba se samozřejmě podívat. Nicméně chci upozornit na to, aniž bych teď eh, samozřejmě já chtěla tady provádět nějakou celkovou expertízu, pokud stanovisko Evropské centrální banky eh, půjde směrem návrhu Evropské komise, pokud eh, mezinárodní měnový tým se i se svými <clears throat> experty, kteří vlastně stáli za tu zprávu z vlastní iniciativy před několika lety. Ve chvíli, kdy tady máme tu iniciativu německých a francouzských odborníků, kteří stojí za tímto návrhu, návrhem, tak je třeba k tomu asi přistoupit opravdu seriózně a opravdu se na to velmi dopodrobně podívat. Dvě věci, které jsou pro mě zcela rozhodující a které se také v podstatě odráží v těch eh, návrzích, Eh, pozměňovacích návrzích. Tak otázka samozřejmě toho pojišťovacího, zajišťovacího systému, to znamená, jakým způsobem, za jakých podmínek, eh, do, jakých, eh, do jaké míry lze tedy o tom hovořit a samozřejmě také rozpočtová otázka po delší časové období. To jsou celá zásadní otázky, u kterých samozřejmě vznikají velké, eh, rozpo, velmi rozporuplné eh, názory, to znamená, potřebujeme tady opravdu nějaký podporný zajišťovací systém a podívejme se ale prosím na ten článek 5, kterého se my nedotýkáme. To znamená, že tady by mělo být možné poskytovat investice ještě ve na vyšší úrovni, to znamená, to je součást toho systému o kterém tady chceme hovořit a který chceme podpořit. To znamená, že naším návrhem je to, abychom se pokusili aby, které, abychom se pokusili jako stínoví zpravodajové setkat ještě jednou před vánoční přestávkou, abychom tedy ještě v prosinci v rámci společného jednání o tom mohli hlasovat a abychom tedy hovořili o tom, jakým způsobem všechny ty nástroje propojit tak, aby fungovaly efektivním způsobem. Děkuji, pane GG, vy jste využil tu minutu, která zbyla po vaší spoluzpravodajce, to je v pořádku. Děkuji zpravodajům, že nám uvedli scénu pro tuto velice důležitou diskuzi a nyní přejdeme na stínové zpravodaje. Začneme stínovým zpravodajem za SAD z výboru rozpočet, pan Dos Santos, prosím. Dvě minuty, omlouvám se. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Tato zpráva byla výborně popsána oběma zpravodaji, je to opravdu dobrá zpráva. Souvisí se dvěma věcmi, o kterých se debatuje v rozpočtu Ekon i rozpočet, pro rozpočet. A moje celkové stanovisko je takové, že rozhodně mohu souhlasit s tím návrhem. A také s přístupem Pervanš Perez a Reimera Bögeho. Nicméně, mám pár metodologických záležitostí, které se týkají definic cílů tohoto návrhu. Já chápu, jak k tomu přistupuje Pervanš Beres. Chápu, z čeho vychází její pozměňovací návrhy, souhlasím s nimi a ke spoustě z nich jsem se přihlásil ve výboru ekony, ve výboru pro rozpočet. Ale tady jde o nesmírně komplexní materiál. A v mnoha případech se nám nepodařilo najít nějaký slušný kompromis v odpovídající době. A proto se odkládalo hlasování ve výboru. Já myslím, že to ukazuje, že je potřeba detaily ty, této zprávy řešit, je to potřeba řešit do hloubky. Já jako eh, zpravodaj, stínový zpravodaj za výbor pro rozpočet jsem předložil několik pozměňovacích návrhů. Jak říkám, souhlasím s řadou z toho, co se navrhuje ve výboru Ekon. Mohu se k tomu z toho přihlásit. Ale ve výboru pro rozpočet jsem se zaměřil na tři hlavní aspekty. Za prvé, kritérium pro přístup k fondu. Kritéria jsou dvě, zaměstnanost a růst. Já myslím, že by mohly být i alternativy buď růst, a nebo zaměstnanost. A samozřejmě v řadě případů je to totéž. Za druhé, kapacita fondu. Já navrhuji, že kapacita fondu by se měla podstatně navýšit. A má na mysli financování, které zachází mnohem dál, než byl původní návrh komise. A přes pozměňovací návrh, které jsem předložil, jsem uváděl, že bychom se měli zaměřit na země eurozóny a země, které se chystají přistoupit do eurozóny. Tolik tedy mé pozměňovací návrhy. A musím říct, že mohu souhlasit s většinou z těch návrhů, které navrhuje výbor Ekon. Děkuji, pane Dos Santos, a za Ekon a za ALS. Pan Moresan, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že vás vidím předsednické židly. Za prvé bych chtěl poděkovat jak Pervánš Beres, tak Reimeru Begemu za předložený návrh. Je to obtížná záležitost, je to věc, kde se stanoviska rozcházejí a proto jim chci poděkovat za to, že předložili návrh zprávy a snaží se zesouladit všechna ta různá stanoviska. Samozřejmě tady velký počet pozměňovacích návrhů z různých politických skupin, včetně té mé. Já jsem stínový zpravodaj za ELS ve výboru Ekon. Já sám jsem předložil nějakých 20 návrhů a také další kolegové něco navrhli. Ve výboru Ekon je pro ELS důležité, aby odpovídalo sta- paktu stability a růstu. Protože my si myslíme, že zřízení této funkce je velmi důležité abychom stavili správné pobídky a správné podmínky. Chceme, aby z toho vznikl nástroj, který zemím, které mají potíže, pomůže. A proto, než se dostaneme do krize, tak bychom měli vybízet k dodržování paktu stability a růstu. Měli bychom povzbudit reformy, aby se nezaměstnanost omezila, než nastane nějaká krize a země by neměly mít nadměrný dluh a neměly by vstoupit do uh, řízení ve věci příliš velkého deficitu ještě předtím, protože, jak říkám, chceme pomoct těm zemím, chceme být na straně těch zemí, který, které řádně řídí svou makroekonomiku a rozpočet a najednou je zasáhne nečekaná krize. Já myslím, že ta, tady potřebujeme definici asymetrických šoků. Jde o země, kde nastal asymetrický šok, takže podle nás potřebujeme tuto definici A my jsme navrhli, že se počet postižených zemí omezí na jednu třetinu, protože když to bude víc, tak už to není asymetrický šok. Je to symetrický šok. Dál samozřejmě zbývající nesplacené půjčky musí být omezené a udělení půjčky nějaké zemi by mělo podléhat tomu, co je k dispozici. Pokud jde o programy pojištění pro případ nezaměstnanosti, upřímně řečeno, musíme to probrat v naší frakci. Už to byla červená linie pro řadu kolegů, takže budeme muset dospět k nějakému společnému postoji v naší frakci a potom také ve sněmovně. A zcela na závěr, pane předsedo, pokud máme nějak ovlivnit radu v této velice důležité věci, potřebujeme v parlamentu jasnou většinu. Když jsme přijali zprávu z vlastního podnětu, měli jsme 256 hlasů proti, 304 pro a 68 se zdrželo hlasování. Toto je závažný spolu, spoluzákonodárský proces. Musíme mít většinu, abychom přesvědčili radu, musíme mít jasný postoj, aby měl zpravodaj nebo aby měli zpravodajové jasný a jednoznačný a silný mandát pro další jednání s radou. Děkuji, pane Moresane. Vaše slova jsou sice moudrá, ale musím vám všem připomenout, že bych si přála, abyste dodrželi ty dvě minuty. Aby nám to tady pěkně odbíhal, ubíhalo, aby to bylo hezky harmonické. Dál na dvě minuty eh, stínový zpravodaj za výbor pro rozpočet za EKR, pan Kelmel. Děkuji, pane předsedo. Ano, Spolu spoluspravodajové pracovali opravdu velmi intenzivně, ale stejně jak jsme včera hovořili ještě o dalším opatření, jsem si stoprocentně jistý, že jsme opět na zcela špatné cestě. Tato opatření vlastně odchylují všechny od jádra problému. Ano, říkáme, že euro je opravdu historií úspěchu, jsme na té správné cestě, ale každých pár měsíců v podstatě vznikají nové nástroje, protože říkáme, to potřebujeme ještě a to ještě potřebujeme. Nicméně to, co mě leká, je, že v této souvislosti stále zneužíváme slovo solidarita. A schválně říkám, zneužíváme, protože solidarita je samozřejmě velmi důležitá a držíme se jí na úrovni EU, ale ve chvíli, kdy nějaký stát kvůli strukturálním problémům nemůže platit své faktory, není schopný v podstatě eh, řádně udržovat svůj bankovní systém, tak už nyní nejde o otázku solidarity nebo když například někdo prostě eh, žije prostě nad rámec svých možností, no tak tady už nejde přece o solidaritu. To znamená, že každý členský stát musí převzít, převzít zodpovědnost sám za sebe a musí platit své účty, své faktory. To znamená, že my tady prostě mm, se na to díváme trošičku jinak. To znamená, že my ve chvíli, kdy budeme mazat hranice, tak to nepůjde eh, o solidaritu, ale všichni se budou dělat. Všich, co eh, chtějí. Všichni se budou dělat, co chtějí a tím budeme ještě posilovat ten takzvaný, to takzvané morální riziko a morální nebezpečí. A říkali jsme to už několikrát. To i z toho důvodu, že je to všechno extrémně netransparentní. Podívejte se, jak jedná Evropská centrální banka. To znamená, ta politika nulových úroků je v podstatě ještě v, tomto, v této souvislosti vlastně velmi transparentní ve chvíli, kdy se nakupují státní dluhopisy. Dnes například se v novinách píše, ano, ano, už budu končit, se píše, vlastně to, že budeme muset opět zachraňovat italský bankovní systém prostřednictvím nového opatření. To znamená, tady máme desítky dalších opatření a Evropská, Evropská unie se nebude moc divit, až jí to lidé spočítají v dalších volbách. Děkuji, pan Luke, děkuji, děkuji, pane předsedo. Pan Böge zcela správně eh, říkal, že tady je 13 francouzských a německých odborníků, kteří se vyjádřili stejným způsobem, ale je třeba to zasadit do správného kontextu. V Německu máme více jak 600 profesorů, ekonomie a ve Francii předpokládám, že je to eh, číslo velmi podobné. A co tedy ten zbytek těch profesorů, kteří se nevyjádřili nebo nepřipojili k této iniciativě? No, možná bychom to mohli číst také tak, že to je prostě všechno špatně. Já si myslím, že je to špatně, protože tady vycházíme ze špatného právního základu. Tady jde opravdu o snahu Evropské komise opět překračovat své pravomoce. Jen si vzpomeňte na právní základ 147 článek 158. To nemá co dočení s politikou soudržnosti. A to, co se tady navrhuje, je podpora veřejných investic v zemích, které trpí vysokou nezaměstnaností. To znamená, hovoří se tady o tom, že tyto investice mají podporovat znevýhodněné regiony. To znamená, že to nemá vůbec nic, co dočiní s politikou soudržnosti. A kromě toho každá země euro, eurozóny i mechanismus 2 má vlastně práva na to využívat tyto úvěry a to ještě s nulovými úroky. A teď já se ptám, eh, tady by vlastně na to měl eh, možnost dosáhnout i Lucembursko. A já se ptám, co má Lucembursko společného s nevýhodněnými regiony. To znamená, jakým způsobem tedy budeme k tomuto přistupovat, když vlastně všechny státy eurozóny mají dosah na tyto peníze. Já si myslím, že tady potřebujeme opravdu analýzu právních služeb Evropského parlamentu. Já si myslím, že tady můžeme hovořit o ultravíris akte a proto potřebujeme opravdu ještě předtím, než půjdeme jak media res, tak musíme nechat provést právní přeskum, protože já si myslím, že tady opravdu jsme na velmi tenkém ledě. To znamená nejdříve opravdu hloubkovou analýzu. Děkuji o 7 vteřin méně než váš kolega. Eh, a Takže ještě... O pár vteřin méně. Tak za Alde tady nikdo není. Takže stínový zpravodaj za Alde Ekon. Pan Tremusa, prosím. Děkuji. Já se vynasnažím hovořit dvě minuty. Kolegové, včera jsme v, tem, v tomto stejném sále naslouchali panu Mariovi Dragimu a hovořili jsme o stabilizaci a o těch prvních základních krocích, které jsou nutné pro stabilizaci. Vy samozřejmě víte, že euroskupina byla vždy velmi citlivá v souvislosti s tou podmíněností a Hovořili jsme vždy o tom, že členské státy se musí držet pravidel týkající se finanční a hospodářské zprávy. A Maria Draghi včera hovořil také o tom, jakým způsobem k tomu musí přistupovat tedy členské státy a jakým způsobem v podstatě dojít ke konvergenci. To jsou prostě věci, eh, já si myslím, že na úrovni EU by některé ty kroky mohly být daleko jednodušší, ale je pravda, že tady musíme být prostě citlivější k určitým potřebám některých států. Ve chvíli, kdy dojde k asymetrickému šoku, tak to samozřejmě může vést k dramatickému poklesu veřejných investic. To znamená, že tady potřebujeme, potřebujeme nějaký nástroj, který by mohl být zapojen v takovýchto chvílech. To znamená, nejde o automatické zapojování investic, ale je třeba tady zajistit nějakou určitou podmíněnost. To znamená, že ve chvíli, kdy chceme podpořit veřejné investice bez jakékoliv podmíněnosti a zajistit prostě ten makroekonomický efekt, tak říkám, eh, když hovoříme o budování nových silnic, nových letišť, ale naše skupina liberálů je také velmi citlivá k tomu, eh, k těm automatickým zajišťovacím mechanismům. Samozřejmě chceme pomáhat těm státům, které utrpěly nějaký asymetrický šok, které se nachází v nějaké krizové situaci. Takže rozhodně tuto debatu budeme i nadále sledovat a podporovat. Děkuji. Next. Eh, Děkuji. Další je poslanec za zelené a stínový zpravodaj za výbor pro rozpočet pan Sole. Děkuji, pokusím se být stručný. Nejprve bych chtěl poděkovat spoluspravodajům za jejich práci. My jsme předložili poměrně dost pozměňovacích návrhů. Souhlasíme s odůvodněním tohoto návrhu. Chápeme ten účel, ale myslíme si, že by bylo dobré tento návrh ještě eh, zlepšit v některých eh, ohledech. Za prvé, velikost této funkce, která je nesmírně taková skromná. My bychom rádi, aby se to navýšilo minimálně na 1% HDP eurozóny, co znamená, byla by to zhruba dvojnásobek toho, co navrhuje zpravodaj v pozměňovacím návrhu 19. Ale co se týče kondicionalit, myslíme si, že by bylo dobré, že zde prostor pro integraci určitých i sociálních a environmentálních kondicionalit s těmi fiskálními pravidly, takže například eh, no, třeba střednědobý cíl Evropské unie pro 2020. Další věc, interakce mezi EISF a je zde pozměňovací návrh 26 a 27 Eh, kde se tím zabývá zpravodaj, ustanovení nyní umožňují doplňkovost mezi těmito dvěma nástroji, ale eh, my s tím nesouhlasíme, protože si myslíme, že celkově eh, by to neumožnilo v budoucnosti flexibilně navýšit zatím tu, ten velice malý objem té evropské funkce investiční stabilizace, která je zde zatím navrhována. Domníváme se, že by to mohlo být doplňkové, bylo by to eh, na té základě myšlenky eh, komunity nebo jako celé komunitární myšlenky, nebo třeba mm, v budoucnu, až to bude Evropský měnový fond, takže byste by měla být interakce v tomto smyslu. Děkuji. A nyní za Ekon ještě pan Lambert. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říct jen panu Bergerovi, když říkáte, že se na to musíme dívat v souladu s programem Invest EU, tak bych vám chtěl eh, připomenout, že ten takzvaný Junckerův investiční plán měl za výsledek mnoho dobrých investic, třeba zejména ve vaší zemi v Německu, kde teď už ta investiční kapacita je obrovská, takže je jasné, že je zde problém na cílení. Takže v Německu a v Belgii asi třeba není nutné pomáhat investicím, protože tam už jsou dostatečné investiční kapacity. Spíše by se to mělo zacilovat na země, kterým tyto kapacity chybí. A pokud se podíváme na zacílet, na cíle mm, této evropské funkce, mm, ta v roce mm, vlastně 2014 mm, to zde nefungovalo, když byly zapotřebí investice, teď je to stále zapotřebí. Měli bychom zde žádat plnění, jsou souběžné plnění dvou kondicionalit, to znamená lepší zacílení a možná bychom mohli úplně vyloučit i země, které mají určitou míru nezaměstnanosti. A co se týče těch vnitrostátních příspěvků, tak je zapotřebí podívat se na to, že třeba jako kritérium můžete využít to, zda ta země plní či neplní eh, kritérium eh, makroekonomických nerovnovách. Máme zde ty hodnotící tabulky, protože některé členské státy zkrátka využívají nebo mají takovou makroekonomickou politiku, která je vlastně škodí ostatním. Takže my bychom eh, po nich měli chtít, aby potom tedy přiměřeně přispívali do tohoto systému aby třeba um, pomáhali více zaplnit tento fond, který pak má uh, napravovat škody splněné uh, nebo mm, způsobené těmi makroekonomickými nerovnováhami. No a co se týče způsobilosti, musí zde být cílené, zacílené investice, které nám opravdu pomohou bojovat s klimo, se změnou klimatu namísto toho, aby tento problém ještě zhoršovaly. Děkuji, pane Lamberci. Nyní za GUE. Je zde pan Šado? Není. Ani pan Deada? Nejsou přítomni. Takže EFDD, pak za Ekon, za budget pan Vali, nevidím zde ani další, kteří se hlásili za ENF, pan Demarko. No a z pléna se přihlásil pouze, pouze jedna, paní poslankyně, paní Rodriguez. Prosím. Velice děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych řekla, že si myslím, že ta práce pana Borgera a paní Beres je velice dobrá a konstruktivní. Je nesmírně důležité, aby Evropský parlament byl aktivní v této věci, v této chvíli, kdy dochází k celé sérii rozhodnutí, které se týkají ekonomické nebo dokončení hospodářské a měnové unie. Dovolte mi zdůraznit, že když chceme reagovat e, to riziko asymetrických šoků, musíme vzít v úvahu, že tyto asymetrické šoky se mohou Eh, představit určitou vysokou nezaměstnanost, nebo vysoká nezaměstnanost je určitě velký důsledek, nebo takový jeden z hlavních důsledků asymetrických šoků, ale může dojít také třeba ke zhoršení investic, zejména do veřejné sféry. Takže to jsou, je důležité, aby eh, ten nástroj, který bude navržen, eh, podporoval členské státy v tom, aby podporoval soustavné veřejné investice nebo investice do té veřejné sféry, což také potom podpoří dynamický růst a podpoří to i přechod na nízkouhlíkovou a efektivní ekonomiku. Takže z toho důvodu předkládám pozměňovací návrh v tomto smyslu, ale souhlasím i s pozměňovacími návrhy, které předložili spoluspravodajové. Souhlasím i s pozměňovacím návrhem pana Santose z výboru pro rozpočet. Děkuji, paní Rodriguez. A nyní dávám slovo ještě panu Lokému, protože nám zbývá trocha času. Děkuji, pane předsedo. Ještě dva body bych rád vyzdvihnul v tuto chvíli. První bod se týká toho, co říkal pan Lambert, který se stěžoval na to, že prostředky z Junkrova plánu tečou hlavně do Německa a ne tam, kde by mělo být investováno podle něho. Chci říci jednu věc. Nemůže jít pouze o to, aby investiční prostředky šly jenom do některých konkrétních států. O tom hovořil také i pan Ramon Tramoza. My máme samozřejmě už zkušenosti se špatnými investicemi, hlavně v souvislosti tedy s, eh, různou, s různými stavbami dálnic, eh, které vlastně nebyly potřebné, nebo eh, výstavbou budov, které poté zůstaly prázdné. Tady ten slabý článek komise je to, že se tady hovoří o investicích, aniž by se zajistilo nebo předložili v podstatě důkazy o tom, že to budou opravdu rentabilní, že to budou prostě řádné projekty, které budou samostatně fungovat. To znamená, je třeba zajistit, aby ty investice byly efektivní, aby byly ziskové, aby byly výnosné a druhý bod. Pane předsedo, já jsem se ptal eh, vás a byl bych rád, protože máme teď v tuto chvíli čas. To znamená, ptám se vás, zdali je možné, aby oba dva výbory zajistili nebo se vyžádali kritický přeskum té, toho právního základu a já jsem tady také vysvětlil, proč si myslím, že ten právní základ, ze kterého vychází komise, je naprosto špatný a proto bych byl velmi rád, kdybyste tedy zaujal stanovisko k tomu, co jsem právě říkal. Jste ochoten se tedy obrátil na právní služby, aby tento přeskum provedli, anebo abychom mi vysvětlil, jak si tento eh, přeskum mám sám vyžádat. Děkuji, děkuji vám. Ano, ano, tak už nemohu samozřejmě hovořit za pana Galtieriho, ale mm, tento, tuto žádost předám sekretariátu pro výbor pro rozpočet. Ještě pan Fernandez, máte jednu minutu, prosím. Děkuji. Já bych chtěl pogratulovat spoluspravodajům k tomuto návrhu, který je nesmírně konstruktivní a domnívám se, že může skutečně pomoci posílit větší důvěru v Evropské unii, vůč eh, důvěru v společnou měnu a také v hospodářskou a měnovou unii. Všichni se shodnou na tom, že ten nástroj musí být eh, doplňkem něčeho, musí být eh, součástí. No a co se týče Junkrova plánu, tak můžeme říct, že celkově bylo mobilizováno v Evropě 75 miliard eur, ale když, se to, když to rozdílíme na jednotlivé země, tak která země z toho měla největší um, přínos? Řecko, Estonsko a Portugalsko, pokud to porovnáme s HDP. Takže to znamená, že zde je nástroj, který funguje a který pomáhá zemím, které měly právě největší problémy s tím, aby získali investice, aby získali přístup k nějakým financím pro investice. Navíc je zřejmé, že potřebujeme takovou, takovou správnou kombinaci. Musíte být plán, který bude na období 2021 až 2027 plus tato evropská funkce investiční stabilizace má být taková spíše mm, jednorázová, takže jsou to vlastně dva názory, dlouho, mm, pardon, dva projekty dlouhodobý a jednorázový. Dobře, děkuji, pane Fernandezi, říká pan předseda. Takže společná schůze Ekon a e, rozpočet by si nesmírně ráda vyslechla názor komise. Máte slovo na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Velice oceňujeme práci, kterou jste odvedli tyto dva výbory, výbor pro rozpočet a výbor pro hospodářské věci. Máme se celou mm, řadu pozměňovacích návrhů, které se týkají částí tohoto návrhu pro evropskou funkci investiční stabilizace. Mm, souvisí to s diskusemi o rozpočtu Evropské unie a mm, doufám, že potom ten návrh vylepšený ještě návrh Evropského parlamentu může být velice užitečným přínosem. Mm, ta Evropská funkce investiční stabilizace může vytvořit nový pilíř pro tu rozpočtovou politiku, tak jak se to mezi tím vyvíjí. Čili my velice vítáme vaše úsilí v tomto směru. Za druhé, chceme upozornit na to, že náš návrh chce takový rychle funkční systém, který může zareagovat v situaci, kdy dojde rychle k nějakému eh, silnému hospodářskému poklesu. A pak je tam možné rychle mobilizovat eh, zdroje. To je tedy cílem tohoto nástroje, to je jeho úlohou a v tomto eh, ohledu podporujeme zpravodaje a jejich argumenty, které říkají, že je to, to kritérium způsobilosti musí být eh, co nejjednodušší. Budeme také mm, na vás eh, apelovat, abyste se vystříhali různých takových nadměrných specifikací těch, eh, těch kritérií, aby tedy země mohly čerpat, pokud budou mít určité problémy. No a ještě třetí komentář. Mm, zaznamenali jsme si také to, že máte velký zájem o rozšířen, rozšířit eh, tento mechanismus i na určitou podporu režimu systémy podpory v nezaměstnanosti. Eh, komise mm, se na to proaktivně podívá, pokud Evropský parlament i členské státy s tím budou souhlasit. A je pravda, že už některé členské státy také eh, ukázaly určitou, eh, určitý zájem v tomto směru. Takže budeme vycházet z pozměňovacích návrhů zpravoduje, pokud to bude technicky všechno funkční, tak eh, mm, je také možné se zamyslet na to i na podporu veřejných investic a na podporu systému podpory v nezaměstnanosti z tohoto nástroje. Dobře, děkuji a na závěr dám slovo oběma spoluspravodajům, aby toto téma ukončili. Takže nejprve pan Berger. Mnohokrát děkuji kolegům za příspěvky a za kritické poznámky i za pozitivní slova. Rád bych ocitoval dvě věty z návrhu o architektuře rozpočtu eurozóny v rámci Evropské unie. To zveřejnil francouzský a německý minister financí, co se týče právního základu, mají k tomu také něco a říkají, že právní základ pro takový nástroj by mohl být článek 175, ale byl to článek 182 a článek 173 a článek 163, takže já jsem zcela pro. Podíváme se na právní základ. O tom není pochyb. Abychom se vyhnuli nějaké takové debatě. Na této úrovni bychom se do toho pouštět neměli, musí se to ověřit. Určitě proto máme právní základ, protože už ve smlouvě se odkazovalo na takovou tu podporu pro země, které mají ekonomické potíže. Dobře. To je první věc. A druhá věc, kterou chci zmínit, pane předsedo, je to, že nakonec ti dva ministři uvádějí, že rozpočet eurozóny by měl být součástí rozpočtu EU a Velikost by měly stanovit hlavy vlád a států. Tečka. Jsou tam také pěkná slova, která se týkají našich představ o tom, jak využít principy přidělených příjmů integrovaných do rozpočtu EU, ale německý a francouzský ministr říkají, že je to úkol a odpovědnost hlav vlád a států, pokud jde o rozhodnutí o objemu nějakého nástroje. Takže zcela jasné, jak to s tou legislativou má být. A proto musíme být odhodlání a musíme najít správný formát. A také se musíme pokusit získat jednoznačnou většinu, aby se to nevymklo eh, parlamentu z kontroly. Paní Baráš, dvě minuty, B, Bereš, dvě minuty. Když mi eh, dovolíte, já to trošičku přetáhnu, ty dvě minuty. Protože na základě toho, co říkal Reimer Berger, jsem chtěla jenom uvést, že tento parlament musí se zhostit své odpovědnosti. Vždycky žádal o pravomoci ve věci rozpočtu. Jde i o rozpočet pro eurozónu a proto tyto dva výbory spolupracují. Budeme za tohoto mandátu hlasovat. Toto je začátek jakéhosi postoje Evropského parlamentu. Takže Máme tady ten franko nebo francouzsko-německý přístup, přístup rady, ano, máte pravdu. Musíme upozornit na sílu mandátu Evropského parlamentu. Pokud je o definici toho, co je to asymetrický šok, na to nejsem odborník, nejsem ekonom, nejsem akademik, ale myslím, že tato debata možná bude muset proběhnout. Jsou k tomu i semináře. ale neovlivňuje to víc než jednu třetinu členských států. Já nevím, pokud Řecko nebo Itálie nebo jiná země v eurozóně bude mít nebo bude utrpí asymetrický šok, ale pokud zbankrotuje italský systém, tak už to neovlivní třetinu zemí, takže musíme nějak řešit ty asymetrické šoky. Má to obrovský dopad na další země. Je to velmi nakažlivé. Naše ekonomiky jsou natolik propojené. Musíme o tom mluvit. Musíme se na ty návrhy pořádně podívat. Já myslím, že stojí za to, tak to k tomu přistupovat, můžeme z toho vycházet. Vy říkáte, že ve vaší frakci proběhla debata o nezaměstnanosti nebo o dávkách nezaměstnanosti. Reimer Böge a já, když jsme pracovali na první zprávě o eurozóně, tak jsme to tam taky měli. Šlo o to, jestli je to fond anebo pojištění. My jsme v našem návrhu zapracovali spoustu prvků, které se pojí spíš s fondem než s pojištěním. Hodně jsme za to bojovali, takže já doufám, že se ubíráme správným směrem. S pan San Luka a pan Komar mluvili o právním základu. Když se podívám na to, co udělal Jacques Delors a co říkal, On říká, že politiky soudržnosti musíme přehodnotit, když to bylo platnost euro, protože je potřeba zohlednit rozmanitost eurozóny. A k tomu vlastně nikdy nedošlo. A proto vidíme, jaký to má dopad na každodenní život. Protože toto se nikdy neudělalo. Ještě minutu, pane předsedo. Když dovolíte. Já chci poděkovat Ramonovi za podporu a za to, že nám připomněl, slova, včerejší slova pana Dragiho. A on tento návrh podporuje, to je také důležité. Pan Lambert je pryč. Chci poděkovat jemu i panu Solemu za jejich podporu. Pro náš přístup v zásadě v roce 2013 Dávky na základě pojištění v nezaměstnanosti, které byly rozděleny, v celé Evropě byly 200 miliard eur. A my, když říkáme, že ten fond má mít 55 miliard, rozhodně je to vyvážené. Ale mm, když to bude nutné, můžu změnit názor. Zaměření investic na environmentální cíle – Komise měla stejný názor, když jsme mluvili o Junckerově fondu. A tehdy se říkalo, že kdyby byla podpora veřejnosti a veřejné prostředky, mělo by to i nějaký dopad na životní prostředí, mohlo by to pomoct. Děkuji. Tím tedy můžeme uzavřít bod číslo 4 na dnešním společném zasedání výboru Ekon a rozpočet. Pětka je různé, nemáme nic do různého. A proto vám chci připomenout, že schůzka stínových zpravodajů, která se měla konat dnes, byla zrušena a odložena na 12. prosinec. 12. prosince ve Štrasburku. Takže 3. prosince se nebude hlasovat. Příští schůze bude v pondělí 3. prosince Takže budeme mít ještě zasedání v Bruselu. Mnohokrát vám děkuji.